politika EU je vedena s respektování cílů eh, e, Evropské externí služby. Děkuji, paní komisařko, a e, chci oznámit, že debata je uzavřena a hlasovat se bude ve 12 hodin zítra. Můžeme pokračovat dalším bodem programu a to je zpráva paní Safy, obchod a investice, které jsou hnací silou růstu rozvojových zemí. První je zpravodajka paní Safy. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Chtěla bych především poděkovat kolegovi Svensonovi za výbornou spolupráci. Skloubit stanoviska našich dvou respektivních výborů bylo naším společným cílem po celou dobu naší parlamentní práce a myslím si, že se nám to docela dobře podařilo. Chtěla bych také poděkovat kolegům z výboru pro mezinárodní obchod a především stínovým zpravodajům. V tomto výboru tradičně jsme toho názoru, že evropská obchodní politika politika obsahuje rozvojový aspekt. Kromě tradičních nástrojů EU, jako například systém obecných preferencí nebo asymetrické obchodní dohody, jsem chtěla, aby náš výbor také předložil novátorské návrhy, které berou v úvahu nové potřeby našich partnerů, především v oblasti financování. E, to proč? že v době krize každý rozpočet podléhá škrtům a zpravidla položka rozvojová bývá mezi prvními obětmi tohoto, těchto škrtů. Musíme udržet svou pozici světového věřitele, ale vyzkoušet nové metody financování, jako například partnerství troj, trojstrané sever jih jich, privilegovat nová nefinanční řešení formou technické podpory, nebo jiné. Třeba minulý týden jsem na schůzi slyšela jednoho ekonomického experta z jižních zemí, který říkal, peníze jsou k dispozici, ale my je špatně využíváme. Takže Eh, musíme především eh, zlepšovat kritéria a metody práce. Čili samotné země, které přijímají podporu, by měly stanovovat svoji obchodní politiku v rámci strategie rozvoje. Evropská unie by měla také navrhovat přiměřenou podporu, ať už na vícestrané úrovni, například v rámci VTO nebo na úrovni regionální. Na multilaterální úrovni bych chtěla zdůraznit dva návrhy. Za prvé je to pomoc k přistoupení k VTO v případě nejméně rozvinutých zemí. Jak by mohly využívat mezinárodní obchod, jestliže zůstávají stranou? Tato podpora není pro EU příliš nákladná, protože to je technická pomoc nevyžaduje nábor zaměstnanců, protože už má k dispozici experty generálních ředitelství Evropské komise a služby pro vnější činnost. A hlavně její expertíza v oblasti vyjednávání je taková, že může dosáhnout rychlých pokroků. A druhý návrh, a tady také Evropská unie musí využít celý svůj vliv ve VTO, aby toho bylo dosaženo, a to je uzavření dohod o celní spolupráci a jejich, eh, a jejich aplikace. Konference v Bali na konci tohoto roku by mohla být dobrou příležitostí v tomto směru a přála bych si, aby delegace europoslanců, která se i zúčastní, tlačila na to, abychom tohoto dosáhli. Na regionální úrovni ústřední bod mého podporu je pod, eh, návrhu je podpora obchodní integrace takto by Evropská unie mohla skutečně jít do důsledku své politiky, jako je třeba úmluva o pan Euromed, o pravidlech původu a já průběžně kontroluji aplikaci této dohody a bohužel musím konstatovat, že mnoho partnerských zemí dohodu ještě neratifikovalo, takže stále ještě neplatí pro celou zónu komise, delegace Evropské unie měly by spolupracovat spolu s našimi partnery aby se její implementace rozšiřovala, aby byla skutečně plně účinná. A my nyní připravujeme stanoviska týkající se nových cílů milénia pro rozvoj pro, po roce 2015 a společně spolupracovat by mělo být naším heslem pro nás všechny. Děkuji, paní Saifi. A nyní dám slovo v rámci KHDI nejprve panu Kelly. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. To, co, řekl zpravodaj, co řekla zpravodajka, je velice zajímavé, já s tím plně souhlasím. V podstatě, co potřebujeme, přejít od pomoci k obchodu. Svět se mění, rozvojové země se nyní jsou více vědomy svého potenciálu a myslím, že musíme přejít od Mm, poskytování přímé rozvojové pomoci eh, a dávat jim něco, z čeho budou mít prospěch v budoucnu. Musíme se podívat na otázku nevládních organizací. Jejich spousta dělají dobrou práci, ale jak jsou efektivní, jak jsou připraveny na budoucnost. Myslím, že Evropská komise by měla vypracovat hodnotu ocení dopadu, možná s cílem jich je zefektivnit, a, aby byly schopny reagovat na budoucnost, aby tyto země nebyly rozvojové, ale rozvinuté během několika let. Děkuji. Pan Mikulášek. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegové, obchodní investiční politika Evropské unie není imunní vůči pravidlům, které platí v jiných oblastech, kde má Evropská unie kompetence. Tím více, že cíle vytyčené ve smlouvě o Evropské unie mohou být dosaženy jenom za toho předpokladu, že Evropská unie zůstane věrná svým hodnotám. Vzhledem k významné pozici Evropské unie ve světě a z toho vyplývající morální zodpovědnost jsme povinni přispět všemi možnými prostředky k tomu, aby se situace ve světě zlepšovala. Proto velice vítám toto usnesení i práci paní zpravodajky, kterým dává Evropský parlament jako jediný zastupitelský orgán v Evropské unii jasně najevo svoji pozici a vydá jasný signál, že bude vyzývat k dodržování zásad um, po, um, politiky rozvoje a bude vždy podporovat prostředky, které budou vést podpořit podpoře integraci rozvojových zemí. Děkuji. Další má slovo paní Keller. Když hovoříme o obchodu s um, rozvojovými zeměmi, musíme vždy konstatovat, že uh, zájmy o rozvoj a především boj proti bídě musí být centrem pozornosti a k tomu nás zavazuje i Lisabonská smlouva. Abychom toto prosadili, potřebujeme um, závazná pravidla pro podniky, aby dostávali své sociální odpovědnosti a já také vyzývám komise, aby um, se uh, kriticky zabývala svým, svojí strategií ekonomických partnerství a dbala na to, aby to je skutečně v zájmu rozvojových zemí a nebo zda to je jenom v našem rázvu, eh, našem zájmu a rozvojové zájmy zase zůstávají stranou. Potřebujeme koherenci. To neznamená jenom jakoukoliv koherenci, ale koherenci v zájmu rozvoje a boje proti bídě. To je v Lisabonské smlouvě a my jako parlament bychom to měli takto realizovat. Děkuji zpravodaji. Ferreira. Děkuji, pan Ferreira. Děkuji, pane předsedající. Obchodní a investiční politiky EU v rozvojových zemích mají eh, praktické důsledky, které je třeba proskoumat. Tyto země mají často okrajové místo v mezinárodním obchodě. Velice závisejí na zahraničních investicích, takže jejich suverenita je křehčí a eh, mají nejrůznější rozvojové projekty. Často existují různé investiční dohody, které ale vedou k tomu, že ty země své veřejné politiky eh, formují na úkor toho, co by bylo ve skutečnosti ve prospěch jejich obyvatel. Je třeba nechat prostor veřejným politikám tak, aby ty země mohly suverénně se rozhodovat o svých politikách a nástrojích jako je třeba i vyvlastňování a znárodňování. Demokratické hodnoty to tak vyžadují a jakákoliv politika spolupráce ve prospěch rozvoje musí respektovat vůli té dané země. Děkuji a jako poslední paní Basesku. Evropská unie a členské státy jsou hlavními dárci v, na úrovni eh, pomoc eh, na obchod. Bohužel je nedostatečná mezinárodní koordinace investičních politik. VTO by tady měla sehrávat vůdčí úlohu. Souhlasím, že ta politika pomoc eh, pro obchod by se měla orientovat na země, které to nejvíce potřebují. To jsou především ty nejméně rozvinuté a země s nízkým příjmem. Nicméně abychom dosáhli cílů snižování chudoby, ehm, na to úsilí EU nestačí. Je třeba více zapojit i všechny ostatní bohaté státy. A je třeba, aby země BRICS se také zavázaly k rozvoji a růstu a k jejich podpoře. To je velice důležité. Děkuji. Děkuji vám. A dnes jako poslední v rozpravě vystoupí paní komisařka Krus. Děkuji, eh, pane předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Saifi a výboru pro mezinárodní obchod za tuto velice podrobnou zprávu. Eh, ti, kteří tady nebyli při prezentaci, ehm, Eh, obdobné zprávy výboru 9, tak bych chtěla říct, že příslušný komisař tedy lituje, že tady příslušná komisařka lituje, že tady dnes nemůže být. Eh, na začátku mandátu eh, komise někteří z vás říkali, že se nevěnuje dostatečná pozornost obchodu a rozvoji ve vašem dřívějším hm, usnesení, ale komise se vlastně snaží vést samostatnou politiku na základě předpokladu, že EU musí své obchodní nástroje uspůsobit stavu ve světě, Máme takový morální závazek vůči zemím, které leží daleko a jsou mnohem slabšími hospodářstvími. Zároveň jsme s nimi propojeni a proto potřebujeme mít takové ambice, které umožní otevřenost celosvětového trhu, ale zároveň umožní, umožní i udržitelnost hospodářství. Výbor pro mezinárodní Obchod se tím samozřejmě zaspí, zabývá. Vždy, když komise v této oblasti dělá nějaký návrh, tak se snažíme, aby to zahrnovalo i ratifikaci nové generace obchodních smluv, a to včetně z rozvojových zemí. Řada z vás ví, že eh, udržitelnost je zde také zohledňována. Snažíme se zohledňovat především lidská, sociální a ekologická práva i díky novým pravomocím, které má eh, parlament v Lisabonské smlouvě mm, mm, k obchodní politice. A samozřejmě teď před volbami do parlamentu je to o to důležitější. Komise se letos bude snažit zajistit, že devátá ministerská konference VTO v prosince povede k hmatatelným výsledkům ve prospěch nejchudších členů VTO, především formou multilaterální dohody o usnadňování obchodu. Měla by se zjednodušit logistika mezi zeměmi eh, na mezinárodních hranicích. To je, myslím, dostupná cesta, jak zajistit eh, zlepšení rozvoje. Upřímně doufáme, že i další členové VTO s námi budou tuto ambici sdílet. Eh, celé roky jsme se zaměřovali na tyto otázky celosvětového obchodu odstraňováním překážek, zaváděním pravidel původu a podobně. V některých zemích tento hardware pomoci ještě potřebujeme eh, vylepšit, tak aby existovalo více příležitostí na světových trzích. Vaše zpráva a zpráva DV zdůrazňují, že země se s tím musí sami stotožnit. My se snažíme eh, opravdu zohledňovat příjemce jejich potřeby a jejich eh, priority v oblasti obchodu, vždy když diskutujeme o programech pomoci EU. Je třeba usnadňovat obchod, jasně formulovat obchodní politiku, vytvářet odborné kapacity, fyzickou infrastrukturu a samozřejmě tady všude pomáháme pouze, pokud jsme o to požádáni. Letos, doufejme, bude také publikován návrh komise týkající se rozsáhlé iniciativy na podporu eh, odpovědného využívání eh, minerálních zdrojů je tady snaha předložit skutečně rozumný a efektivní návrh. Uznáváme, že obchodní příležitosti jsou mocnou pobídkou a chtěli bychom tento potenciál využívat odpovědně. Také byla zahájena veřejná konzultace před Velikonocemi, která bude pokračovat do června. Názory eh, parlamentu a voličů samozřejmě přivítáme. Děkuji za pozornost a zájem o obchod a rozvoj. Děkuji vám, paní komisařko. Tím končím rozpravu. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Dámy a pánové, další zasedání bude pokračovat zítra v úterý 16. dubna 2013 od 9 do 14 a potom od 15 do 23 hodin. Pořád jednání byl zveřejněn a je